čím se na proaktivnější a kooperativnější přístup mezi všemi politickými frakcemi tohoto parlamentu, ale také mezi parlamentem a členskými státy. Paní Mogherini, vy jste zde hovořila pozitivně o evropské globální eh, strategii. Já bych chtěl však přidat určitou kritiku. Globální strategie, četli jsme tedy na Eh, webových stránkách, že by měla být takovým kompasem pro naše činy a akce v obtížných časech já bych měl několik otázek a no, ohledně toho. Je to tedy globální strategie bez geografie? Jak vlastně může fungovat globální strategie bez geografie? To neodpovídá skutečně na otázku, jaké politiky jsou slibnější než jiné a jaké by měly být prioritizované. Já si myslím, že v, to, v rámci této strategie to není strategicky vymezeno a také to zdůrazňuje potřebu prevence, řešení a stabilizace. Ale když se podíváme na ten navrhovaný víceletý finanční rámec, tak to je pravý opak víceletý finanční rámec vlastně eh, snížení některých nákladů, které jsme v minulosti vynakládali na tyto účely, účely a mělo by to činit pouze 40% toho, co jsme měli. Takže já si myslím, že pokud bychom tu strategii brali seriózně, tak bychom skutečně měli investovat peníze tam, kde jsou potřeba. A také věřím tomu, že bychom měli více zdůrazňovat naléhavé výzvy v oblasti změn klimatu, což je eh, zcela podhodnoceno. Takže je zde opravdu mnoho věcí, které by se měly zlepšit. Děkuji vám. Děkuji. Připomínám kolegům, aby respektovali vyhrazený řečnický čas a nyní dávám slovo panu kolegovi Marianimu. Eh, na, děkuji, pane předsedo skupina Identité a demok- demokracii bych chtěla Evropu národu založenou na svrchovanosti eh, národu, chce skutečnou silnou a nezávislou Evropu podle toho, co si přál eh, generál de Gaulle, vaše vize je spíše vize bezmocnosti a eh, vlastně je to takový základní hřích. Bezmocnost vůči islamistickým hrozbám, podřízenost vůči globalistickým tendencím Spojených států u všech strategických otázek, zejména těch obzvláště citlivých když nejsme pasivní, tak jednáme proti vitálním zájmům evropských národů, co se týká eh, jaderných eh, záležitostí Iránu, tak nemáme žádnou důvěryhodnou alternativu proti Washingtonu. Přitom pouze solidní, pevná, efektivní globální dohoda může každému umožnit víc ze vstyčenou hlavou. Jsou zde Eh, je potřeba opravdu zavést nějaké alternativní řešení. Vy se domníváte, to je vaše oblíbená rétorika, že Rusko je strategický nepřítel a že z každé, každých šest měsíců se prodlužují sankce, aniž bychom si položili otázku o jejich diplomatickém významu, efektivnosti a nákladům. Vaše vize jsou katastrofální, co se týká iránských záležitostí. A přitom eh, vlastně Al-Qaida v Sýrii vlastně pouze eh, francouzská armáda často bojuje sama v Magrebu zcela, a v Sahelu, omlouvám se. V podstatě evropské země vlastně jsou vzdáleny od jakéhokoliv řešení. Vy vlastně nemáte pro Evropu žádné ambice, protože ten projekt, který navrhujete, je jenom taková místní deklinace toho vašeho, eh, vaší obce a vašeho totému, který opakujete 30 let. Děkuji. Evropy, la parola... Za EKR eh, e dávám slovo nyní kolegu Weimersovi na jednu minutu, prosím. Děkuji, pane předsedo. Paní vysoká představitelko, eh, ani jediná sekce eh, v vašem posouzení za rok 2019 globální strategie se opravdu věnuje islámskému extremismu nebo pronásledování křesťanů. A to je opravdu hanebné. Radikální imámové dostávají miliony eur vlastně na propagování segregace. Tato eh, strategie by se vyžádala reakci, ale mezi tím vlastně EU posiluje partnerství se zeměmi, které eh, schovývavě pohlížejí na islamismus a tyto země eh, tolerují nebo dokonce i podporují pro následování křesťanů. Eh, křesťané na Středním východě jsou takto pro následování. Eh, můžeme mít popisy toho, jak islámský extremismus vede k genocídě křesťanů a e, také e, obchodní politika by měla být použita jako nátlak e, vůči těmto zemím, aby ukončili podporu extremismu islámského typu. A my také máme i dokonce některé menšiny, které se k tomu hlásí. Hládejte, kteří. Děkuji vám, pane kolego. A nyní jménem skupiny GUE NGL dávám slovo kolegu Demirelovi. Děkuji, pane předsedo. Paní Mogherini, to, co jste zde představila pod heslem globální strategie, není v podstatě nic jiného než naprosto nebezpečný seznam přání vojenských a přání, které se týče zbrojení, zejména to vychází z Francie, my jako levice jsme samozřejmě proti. Vy chcete budovat vojenské schopnosti EU a zároveň prosazovat geostrategické a ekonomické zájmy, jde o obchodní cesty a přirozeně také o zdroje. A proto jste v minulých letech, jak se právě vysvětlila, učinila mnohé PESCO, Military Mobility, Evropský obraný fond, ale to je pouze několik příkladů z toho, co jste učinila. Investovali jste miliardy skutečně do zbrojské lobby a na druhé straně Města v Evropě chátrají, 113 milionů osob v Evropské unie těm hrozí chudoba. A my momentálně v rámci obraného fondu eh, vynakládáte 13 miliard eur pro vojenské produkty, pro zbraně a další. My jsme proti tomu a vás vyzýváme k tomu, že pokud chcete udělat něco pro bezpečnost lidí, tak investujte do sociální infrastruktury. Eh, my vás vyzýváme, zabraňte možné válce s Iránem a zasazujte se více o odzbrojovací smlouvu. To by bylo skutečně strategie ve smyslu občanů Evropy. Děkuji, děkuji kolegové a ještě jednou opakuji, prosím dodržujte řečnickou dobu, neboť v opačném případě budeme muset zavést omezení, což by se mi nelíbilo. Takže Nathan Děl jako další. By a margin of just nine votes. Eh, jen rozdílem devíti hlasů dnes parlament zvolil eh, tajným hlasováním jednoho jediného kandidáta nebo kandidátku, eh, paní van der Leyen a e, tady vlastně Evropa e, poskytla toto místo zákulisním jednáním. A vůbec e, nezáleží na tom, jaká je otázka, vždy se odpovídá více a více Evropy. Evropská armáda se říká, bude vlastně zapojena do NATO. No ale přece nemůžete sloužit dvěma pánům. Spojené království se nikdy nesmí zdát své suverenity, která zahrnuje také její ozbrojené síly. Boris Johnson eh, a Toryové eh, to nedopustí. A eh, naše ozbrojené síly kdyby byly zapojeny do této evropské armády, ty by byly potrestáni pak při hlasování evropský, eh, britským lidem. Děkuji a nyní dávám slovo eh, naší kolegyně Šujca. Děkuji, eh, paní Mogherini. Já jsem velmi ráda, že diskuse o globální strategii EU je právě na začátku eh, tohoto nového volebního eh, období. Já podporuji vše, co je opíráno o respektování lidských práv, o demokratické principy. Eh, všichni se toho musíme držet, ale bohužel je pravda, že dnešní svět není lepší, než byl v roce 2016. Pokud využijeme všechny mnohostraná fóra v rámci této strategie, tak bychom mohli podpořit mír a demokracii musíme používat právě tuto globální strategii, která je naším kompasem. Jistě, politická vůle je velmi důležitá a bez vole, politické vůle se nic nedosáhne. My potřebujeme více partnerství a všichni víme, že naši spoluobčané od nás očekávají silnější Evropu a že to se projevuje i na celosvětové úrovni. Chceme zajistit mír, bezpečnost, demokracii a jen abych odpověděla eh, tady kolegovi. Demokracie z definice je prostě, demokracie znamená, že když máte ohlas více, vítězíte. Děkuji a nyní má slovo eh, kolega Santos. Děkuji, pane předsedo. My jsme tady tady měli globální strategie před třemi lety já musím říct, že byla opřeji paní Mogherini za její implementaci. To, že jsme vstadili na multilateralismus, jakožto Evropská unie, je, to byl silný bod, silný most a já bych tady ráda vyznamenala několik úspěchů této strategie. Program eh, táboru bezpečnosti a obchody, obrany, posílené partnerství, eh, investice například v Ukrajině a také podpora míru v Kolumbii. A musím hovořit bohužel i o oblastech, kde je třeba ještě učinit mnohem. Ta údajná vnitřní externí osa v oblasti migrace, která vedla k určitým výsledkům, například program operace Sofie, ale je to nedostatečné. Když tady hovoříme o lidských právech a když i nadále budeme dovolovat, aby tisíce osob umíralo u našich hranic, protože některé z našich států odmítají plnit své mezinárodní povinnosti v oblasti asilu. Pokud budeme i nadále takto komplici veškerých těchto napětí, která potom vznikají v těch detenčních tent, centrech v Líbii, kde jsou mučeni a podrobeni nelidskému zacházení. Na závěr, jak může globální strategie pomoci udělat v EU to, co již dokázala v mnoha jiných oblastech. Děkuji, děkuji mnohokrát. A nyní má slovo pan Kjučuk na minutu. Děkuji, pane předsedo, vážená paní vysoká, vysoká představitelko, děkuji vám za vaši eh, přítomnost a častou účast v tomto parlamentu. Zde hovoříme o globální strategii, která by měla podporovat multilaterální spolupráci. Vy jste investovala hodně politického kapitálu do těchto strategických vizí, které se přeměňují v konkrétní činy, zejména když se týká co se to týká pokroku v oblasti evropské bezpečnosti a obrany. Tam už naše úsilí pokračovat eh, v této politice je nadále úspěšné. Z Líbie, Sýrie, Iránu, hm, tam vlastně musíme vytvářet eh, konsensus, aby se nacházela udržitelná řešení eh, krizi. nesmíme zavírat oči a spolupracovat se všemi, kteří sdílejí naše hodnoty. Uznáváme pokrok, kterého bylo dosaženo na západním Balkánu. Reformy už byly provedeny v Albánii, ale ještě je tam hodně práce tak, aby se posílil proces integrace v tomto regionu, který je pro Evropskou unii velice důležitý. Děkuji mnohokrát a nyní dávám slovo panu Bergovi, Bergovi na jednu a půl minuty. Prosím. Prezident. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení kolegové, vážené kolegyně. Já si myslím, že to se týče umění války, tady tu čínský generál a ten řekl, musíš zakrývat své plány, mít je tak temné jako nejhlubší noc a pak musíš zautočit jako, blik, eh, promiňte, jako blesk. Já si myslím, že globální strategie částečně toto pokrývá, to první část, ale to si té druhé části tak stroskotala. Eh, trosko, Strategie je dobrý dokument, plní cti žádostivých cílů. A není to ten obsah, kde bych měl problém, je to spíše ta otázka toho, té praktické realizace. Od zavedení globální strategie je, se svět stal ještě více nepřehledný. Já se ptám, za nám strategie vůbec pomáhá řešit některé z těch kritických víze. Naše zahraniční politika, zdá se, nás vede do konfliktu s Ruskem a s USA. Při posledních volbách do parlamentu bylo jasné, že velká část evropských občanů má obavy o, z vysoké míry migrace. A navzdory tomu se zdá, že strategie tento problém pouze prohlubuje. Proto prosím, vypracujme strategii, která bude schopna rychle reagovat a která se bude opírat o zájmy členských států. Prosím, snažme se vypracovat takovou strategii, aby naše vztahy k důležitým aktérům, jako je Rusko a USA, byly dobré, dařily se. Prosím, zaveďme reálnou politiku 21. století. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. A nyní má slovo pan McAllister na jednu minutu, prosím. You, Děkuji vám, pane předsedo, vážená paní vysoká představitelko, vážení kolegové. Po třech letech ty priority globální strategie z roku 2016 zůstávají stále v platnosti. Je to bezpečnost Evropy jako takové, stabilní sousedství a integrovaný přístup ke konfliktům k regionálním eh, uspořádáním. A někteří Eh, mohou říci, že jsou obzvláště potěšeni eh, spoluprací mezi EU eh, v rámci dosažení vojenské autonomie. Ale tady stále ještě zbývá prostor pro další zlepšení, aby tady byla silnější koordinovaná zahraniční politika. Tady je především mít, třeba mít nástroje, které se týkají také obrany, financování Eh, za druhé potřebujeme konsistentnost eh, na, v našich nástrojích a za třetí potřebujeme mít kvalifikovaná hlasování právě v oblasti této politiky. A e, myslím, že právě předsedkyně van der Leyenová ve svém vystoupení dnes ráno toto všechno e, zmínila. A já děkuji paní Mogherinové za všechnu práci na této globální strategii. Děkuji vám. A nyní má slovo kolego, kolega Benifej na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Zatímto jste vy, paní vysoká představitelko, odváděla i nadále dobrou práci v mezinárodním kontextu, který je velice nejistý. Pro nás, nebo my jsme získali znepokojivé informace, že lidé kolem Salviniho v zakládající členské zemi, jakožto Itálie, se snaží navázat těsné vztahy s Ruskem, s Moskvou, i co se týče financování. Odolnost, mezinárodní právo, Evropská obrana, strategická autonomie a NATO, to jsou všechno zásadní věci. A nyní eh, jsme před volbou. Chceme i nadále vést tuto autonomii, nebo se Eh, pohybovat jiným směrem a spochybnit či dát v sázku naše základní práva. Co se týče situace v Itálii a i v dalších zemích, zde myslím je důležité, aby i nadále fungovala ta sport, ta pracovní skupina pro strategii a bylo by vhodné také zřídit vyšetřovací výbor, abychom zjistili, že ta extrémní pravice má takovéto vazby na Moskvu, co se týče financování jejich politiky. To je, myslím, zásadní a pak samozřejmě důležité zohlednit i mezinárodní záležitosti. Děkuji a nyní kolega Geta má slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Paní vysoká představitelko, přes vynikající úsilí, které je vám k úctě a k řadě úspěchů, ke kterým vám blahopřejeme, evropská diplomacie má problémy eh, s tím udržet krok eh, s různými národními diplomaciemi a vyrovnat se s nimi na mezinárodní scéně. A to vytváří opravdový problém v době, kdy eh, Evropská unie už má blízko k tomu, aby vytvořila základy společné obrany, eh, kde chce vyjádřit společnou vizi našich zájmů, své místo ve světě a eh, čelení hrozbám, které zde jsou. V této podmínkách eh, té, ta administrativa, kterou řídíte, myslíte si, že může eh, si stanovit tento cíl, aby za prvé stanovila cíle na středně a dlouhodobý výhled pro evropskou diplomaci a za druhé má prostředky ke konvergenci a za třetí eh, jaké etapy to vyžaduje. Děkuji vám za odpověď. Děkuji vám. A mm, nyní dávám slovo panu Milan Monovi na jednu minutu. Eh, strategie eh, Tady je velice důležitá za vněj, ve vnějších podmínkách. Evropská unie tady nemá na vybranou. Prostě svět je velice komplikovaný, multipolární, vzájemně propojený a my tady musíme eh, sehrávat důležitou úlohu. Když budeme jednotní, budeme silnější a tak, jak tak říkáte, paní vysoká představitelko, to vyžaduje politickou vůli, to znamená hluboké eh, přesvědčení, že je lepší postupovat společně. Bohužel, ale v Evropě narůstá roztříštěnost eh, a takové určité demise. Eh, já eh, chci říci k tomu, že tady vlastně je právě překážkou jednomyslné rozhodování je důležité pokročit v oblasti společné obrany, jak to mnozí eh, požadují. V tak složitém světě s tolika konflikty Evropská unie nemůže být prostě takovým neozbrojeným, bezmocným eh, činitelem. My eh, musíme rozvíjet, posilovat právě tuto dimenzi obrany. Děkuji vám. Děkuji. A nyní má slovo Eh, pan Kelurant na jednu minutu. Paň, vážená paní vysoká představitelko, nejprve bych vám chtěla poděkovat za vaše připomínky a za vaši a, angažovanost. Chtěla bych uh, upozornit na některé oblasti, uh, jednu oblast globální strategie, a to je kybernetická bezpečnost a vý, kybernetické výzvy, abychom čelili nové realitě. Je velice důležité, abychom řešili kybernetické hrozby, abychom vytvořili otevřený a bezpečný kybernetický eh, prostor. Vy už jste učinili několik důležitých důležitých kroků ke zvýšení kybernetické bezpečnosti a k bilaterálním a mnohostranným dialogům, ale ještě je zde mnoho práce, kterou je potřeba udělat. A já bych chtěla zdůraznit tři body. Za prvé, Evropská unie by měla být globálně daleko aktivnější, vystupovat jako vedoucí síla a vůdčí hlas v těch jednotlivých jednáních a diskuzích. Za druhé, Evropská unie by měla daleko více propagovat eh, kybernetický prostor založený na bezpečnosti a právu, zejména co se týká uplatňování mezinárodních práv v této oblasti. A za třetí, měla by být více zaměřena na inkluzivnosti všech zúčastněných stran plán a spolupracovat více s ostatními aktéry. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát a nyní dávám slovo panu Paetovi na jednu minutu vážená paní Mogherini, vážení kolegové. Je zde mnoho témat, která, kde musí Evropská unie hrát důležitou, je zde Bezpečnostní rada OSN, klimatické změny, podpora Mezinárodního trestního tribunálu, Pařížská dohoda. Je zde mnoho úkol, úkolů a výzev, které je potřeba vyřešit, tak aby Evropská unie hrála skutečně efektivní roli. Posilování společné bezpečnostní a obrané politiky EU. Už se hodně udělalo, ale ještě je zde stále mnoho dalších úkolů v rámci této evropské globální strategii lépe fungující PESCO, Evropský obraný fond a tak dále. Toto, potom je zde také kybernetický prostor a kybernetická bezpečnost. Bohužel klimatické změny také ovlivňují regiony a je potřeba dívat se na to z tohoto pohledu. Evropská unie potřebuje více investovat, cílené investice a e, zaměřovat se také na lokální a regionální úroveň. Děkuji. Grazie mille. E adesso la parola... Děkuji moc krát a nyní má slovo paní Zovko na jednu minutu, prosím. Vážený pane předsedo, vážená vysoká představitelko, já vítám implementační zprávu o evropské globální strategii, která nám připomíná, jak je relevantní mít koherentní a důvěryhodnou zahraniční politiku, což dokládá vývoj z posledních let je potřeba dále investovat do této oblasti. Vzhledem k nestálému mezinárodnímu prostředí Evropská unie více než kdy dřív potřebuje ambiciozní implementaci této strategie. Abychom drželi krok se změnami a výzvami, kterým celíme, tato strategie musí vytvářet mezinárodní řád založený na zákonu a spravedlnosti, což je v našem zájmu po celém světě, abychom vytvořili vyváženější přístup k multilateralismu. Já vítám Vítám kroky, které mají za cíl zlepšit naše vztahy s jižními a východními sousedy. Musíme se soustředit na spolupráci s těmito regiony, zejména se západním Balkánem, kde mír a bezpečnost není radno brát jako hotovou věc. Je potřeba silnější integraci eh, tohoto území, což je zásadní pro mír a bezpečnost na eh, tomto území, ale i v celé Evropě. Děkuji vám. Ala, grazie mille. Děkuji vám a nyní má slovo pan Picula na minutu 30, prosím. Děkuji vám. Eh, vážený pane předsedo, vážená paní vysoká představitelko, bylo dosaženo mnohé vytváření evropské obrany. A já bych proto vám na úvod rád poděkoval za toto výrazné úsilí. Podařilo se nám víc než za poslední desetiletí. A samozřejmě se ukazuje, že když jsme spojení politicky, tak můžeme dosáhnout mnohé. Snažíme se, aby obrana byla efektivnější, abychom lépe využívali prostředky, lépe chránili občany a zároveň upevňovali postavení Evropy eh, v, eh, ve světě. A význam dohody s Iránem nelze Eh, přecenit. Musíme usilovat o její zachování. A také důrazňuji další aspekt, kde Evropská unie se eh, sehrál důležitou úrohu a doufám, že Rada začne již tento rok eh, vyjednávat s Makedonií a s Albánií samozřejmě nesmíme se vyhýbat také významu vícestraného řádu. Eh, musíme posilovat svá úsilí do budoucnosti. Eh, to, co je dobré, musí pokračovat a zaslouží si to odpovídající vyčleněné prostředky. Evropa musí zůstat relevantní jakožto důvěryhodná soft power. Eh, také má výsostné postavení v poskytování humanitární pomoci. Měla by lépe spolupracovat se spojenci a měla měla by zachovávat podmínky pro mír a lidskou důstojnost po celém světě. Děkuji. A nyní na minutu pan uh, Jordanov. Děkuji, pane, před, pane předsedo, paní Mogherini. Ruská federace představuje i nadále riziko, a to ne pouze národní bezpečnost Bulharska, ale pro bezpečnost Evropské unie jako celku. Okupovaný Krym eh, se stává zdrojem agrese ruské hybridní ohrožení, ohrožuje evropskou jednotu. Příhraniční Regiony jsou pro evropskou bezpečnost naprosto zásadní a proto musíme posílit naší činnost na západním Balkáně. Jsem pevně přesvědčen, že Evropská unie přijme pouze eh, členské státy NATO, což je důležité také pro Srbsko. Myslím si, že politika rozšiřování by měla přispívat k určité změně. Dále se domnívám, že globální strategie by měla vytvořit pojítko mezi členstvím zemí západního Balkánu v NATO a jejich přijetím do Evropské unie. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. E A nyní tedy bude následovat eh, několik spontánně vyvolených řečníků. A nyní tedy paní Gill. Uh, Děkuji vám, pane předsedo. Vážená paní vysoká představitelko, chci zdůraznit eh, třetí zprávu o pokroku. Vyšší jednotnost Evropské unii v oblasti zahraniční politiky je naprosto zásadní. A to proto, že jedině ta nám dokáže dosáhnout rovné postavení s dalšími světovými velmocemi. Ale pak je důležité i to, co jste zmínila. Potřebujeme užší spolupráci v bezpečnostních otázkách, ale potřebujeme také účinněji spolupracovat v ochraně multilateralismu, reformování systému mezinárodních organizací organizací má klíčový význam. Nicméně podle mě nedílnou součástí této strategie musí být také udržitelný rozvoj, protože i to má své bezpečnostní dopady. Globální strategie také musí obsahovat fakt, že Evropa se rozhlíží nad eh, rámec eh, svého kontinentu. Například vnímá Čínu, která představuje také velkou hrozbu z hlediska multilateralismu. I v Africe, v Tichomoří a v jiných oblastech, tak jak eh, to vidíme schování USA i z toho, jak odstupují z mezinárodních ujednání. Musíme také zapojit Indii, Japonsko, Japonsko, Kanadu a Austrálii. Musíme se také na ně zaměřit, protože ty mohou hájit vícestranost a sdílejí naše hodnoty. Mám ještě otázku, ale tu vám napíši. Kolegy, vi prego di rispettare tempi, se no non potrò più dare il di... Kolegové, prosím vás, abyste dodržovali řečnický čas, protože jinak ostatní přijdou o příležitost mluvit. Prosím další. My, brečtí liberální demokraté a naši spojenci v tomto parlamentu se domníváme, že Evropská unie je nejlepším mírovým projektem v evropské historii. Ale nesmíme podporovat pouze evropský mír. Musíme být zastánci mezinárodního řádu založeného na zákonech, na spolupráci, na důvěře po celém světě. A tento mezinárodní řád je nyní ohrožen víc než kdy dříve v dějinách. Ano, je to kvůli militaristickým tendencím Číny, je to kvůli krokům Putinova Ruska ale čím dál více eh, je to také kvůli nebezpečně nespolehlivému chování našeho spojence Spojených států. Čehož příkladem je, když Trump odmítl společný postup proti Iránu který podepsala Evropská unie společně s Iránem a dalšími globálními aktéry. Donald Trump podle mého názoru ohrožuje mír a tím, že podkopává tuto dohodu, v podstatě podporuje šíření jaderných zbraní. Takže ještě nikdy nebylo tak důležité, aby Evropská unie eh, hrála mnohem pozitivnější roli v podpoře dialogu a usmíření místo konfliktů. Jak obecně, tak konkrétně musí za každou cenu bránit tuto dohodu. Děkuji. Děkuji. Pane Harvude, máte modrou kartu od pana eh, Rolanda. Přijímáte ji? Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych se chtěl zeptat pana Howarda. Jste připraven eh, zkompromitovat ty odstrašující struktury, které na to mělo k dispozici po 70 let a zajišťovalo jim mír nejen v Evropě, ale v celém světě. Proč byste nějak ohrožoval toto nejdůležitější transatlantické spojení, tuto transatlantickou vazbu? Nikdo v Evropské unii a už rozhodně ne paní vysoká představitelka nespochybňuje efektivitu NATO a důležitost NATO, ale chceme um, integrovaný systém reakce na hrozby v tomto nebezpečném světě a proto potřebujeme i strukturovanou evropskou obranou spolupráci, ale právě tak spolupráci v rámci NATO. Jestli tu někdo spochybňuje NATO, tak je to Donald Trump, který je mnohem blíže vašemu nacionalismu a populismu než kdokoliv jiný v tomto parlamentu. Děkuji. Eh, Vážený pane předsedající vážená paní vysoká představitelko, právě dnes tento parlament eh, zvolil Ursulu von der Leyen jakožto novou předsedkyni eh, komise. To znamená to také, že vaše funkční období končí a také vás nahradí zkušený eh, minister zahraničí Sepore, ale chci vám poděkovat a poblahopřát k vašemu úsilí, eh, k vašim výsledkům i k tomu, jak jste se dokázala postavit za globální strategii. Ve Španělsku se říká, když jde o strategii, tak ji nevysvětlujeme, ale rovnou implementujeme. A právě tady mám pocit, že Evropská unie potřebuje skutečně realizovat dobrou strategii vůči Africe v oblasti životního prostředí prostředí, lidských práv, demografického vývoje a migrace. E, tam potřebujeme, aby Evropská unie vystupovala globálně vůči Africe protože e, to, kdyby neexistovalo, museli bychom to vymyslet. E, a strategie EU vůči Africe zatím není smysluplná, my musíme vytvořit a realizovat a učinit relevantní. Děkuji. Vážený pane předsedo, já chci tady vysvětlit jednu věc. Když se slyšíme eh, ty žvásty, které zde šíří eh, pravicoví nacionalisté, slyšíme islamofobii, která je také důkazem naprosté ignorance. Setkala jsem se v roce 2017 se zástupci Keni, eh, které ukazují, které brání islámským extremistům se přesunout za hranice se Somalskem a brání jim dostat se do Evropy. Já jsem ráda, že společně eh, platíme lokální eh, ochstrahu hranic. Britští úředníci byli eh, šokováni a obávali se perspektivy Brexitu, který ohrozí celosvětovou i národní bezpečnost. Nathan Gill předstírá, že chrání britské ozbrojené síly a jejich obhájcem. Nic takového není pravda a to se v praxi ukáže zkušenosti ze zón konfliktu, spolupráce s partnery z EU je vedla k tomu, aby se zapojili do vlastenecké kampaně, aby Británie zůstala v EU v zájmu světového míru a bezpečnosti. Za to je chválím. Thank you. Grazie mille. Adesso la parola... Děkuji. Děkuji. Americký režim a jeho západní spojenci eh, způsobili eh, problémy v takových zemích, jako je Palestína, Jemen eh, a další oblasti. Není tady argument pro to, abychom, abychom podporovali takovéto akce. Evropa byla bohužel potichu a nenalezneme žádný argument pro takovéto války. A Nyní eh, je tu tedy rostoucí agrese proti Iránu, sankce proti Iránu a my si musíme uvědomit, že je to jeden z nejhorších způsobů války v dnešní době. době. A co proti tomu dělá Evropa? Eh, proč eh, neukončíte sankce proti Iránu? Proč nepřivedete Irán zpět do mezinárodního společenství?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 Reakce parlamentu na globální strategii je velmi chválohodná. Je také velmi dobrá, dobré, že tu strategii začínáme eh, prosazovat. Děkuji také těm, kteří zdůraznili, že eh, potřebujeme eh, konsolidovanou, udržitelnou práci a že také potřebujeme mít, být v našich rozhodnutích soudržní. Dovolte mi, abych nejprve zmínila tu, bezprost, tu úlohu, kterou máme bezprostředně před sebou. Potřebujeme, aby Evropská unie byla solidním globálním hráčem. Je to to, co zmínili někteří z vás, a sice to, že peníze by měly být investovány do hlavních priorit. Jedna z hlavních mm, odpovědností tohoto parlamentu je tedy víceletý finanční rámec a dovolte mi, abych zmínila pár čísel Eh, my jsme tedy na příští víceletý finanční rámec za komisi eh, navrhli, že tedy zvýšíme finanční prostředky na toto eh, téma o více než 30 a já se domnívám, že je to potřeba. Je to potřeba v době, kdy ve světě vládne nejistota, protože naši partneři pohlíží na Evropu a snaží se v nás najít předvídatelného, stabilního, spolehlivého partnera, se kterým budou moci spolupracovat čekají, že budeme vždy investovat do míru, spolupráce, ale k tomu jsou potřeba e, příslušné zdroje pokud tak máme v celosvětovém měřítku činit. To znamená, že doufám, že vaše práce bude v příštích měsících pokračovat tímto směrem. E, návrhy, které jsme předložili, hovoří o 23% navýšení fondu pro Afriku, což se což je také velmi důležité. My jsme posílili naší spolupráci s Afrikou eh, v oblasti rozvojové spolupráce, ale také v oblasti partnerství, politického partnerství, v oblasti míru a bezpečnosti a myslím si, že tato činnost by měla být stále více ve středu eh, našeho zájmu a Ráda bych upozornila, že 25 těchto finančních prostředků podle našeho názor, návrhu bude investováno do boje proti klimatickým změnám. A já se domnívám, že to bychom měli mít na paměti, až budeme diskutovat o příštím víceletém finančním rámci. Nebudu se vyjadřovat k situaci v Iránu, protože později během dnešního večera eh, se to objeví na programu jako samostatné téma. Eh, situace bezpečnostní situace v Perském zálivu, ale již nyní bych ráda zdůraznila, že pro nás, pro všechny je velmi důležité, abychom tedy našli nějaký způsob, jak s Iránem spolupracovat, a, tak abychom se vyhnuli eh, eskalaci napětí v Perském zálivu. Eh, je to naprosto zásadní z bezpečnostního hlediska. A eh, jak už jsem zmínila, boj proti klimatickým změnám, klimatická diplomacie, to je jedna z dalších priorit a také kybernetická bezpečnost, to je další eh, priorita. Eh, definujeme ji šířeji a i v této oblasti tady navrhujeme určité kroky eh, ve v globální strategii a domnívám se, že se nám je do budoucna podaří úspěšně naplnit. Ráda bych zmínila ještě některé další body celkem tři. Za prvé, někteří z vás hovořili o tom, že je potřeba, abychom eh, vytvořili politiku rozšíření, která bude důvěryhodná. Já za komisi mám za to, že tedy eh, slovo rozšíření pro západní Balkán není vhodný. Pokud, vhodné. Pokud se podíváme na země západního Balkánu, Balkánu, tak eh, jsou to všechno země, které sousedí s Evropskou unii. Jde o to, abychom tedy eh, provedli eh, proces mm, usmíření, rekonciliace eh, v této části Evropy a já doufám, že tedy Rada v příštích měsících přijme eh, příslušné rozhodnutí týkající se Makedonie, protože to je naprosto zásadní pro naši vlastní bezpečnost, prosperitu a tak dále. Ráda bych také zdůraznila, že eh, vidím určité možnosti zlepšení, pokud jde o migraci. Eh, my jsme o tom diskutovali v Evropském parlamentu během minulého legislativního období. Někteří z vás zmínili velmi úspěšné fungování operace Sofie musím říci, že na tomto poli jsme tedy dosáhli eh, dobrých výsledků. My si musíme uvědomit, že migrace před určitou eh, dobou představovala pouze určitou část naší eh, politiky a nyní si musíme uvědomit, že už máme 620 dohod o návratu, že tady funguje velmi dobrá spolupráce s agenturami OSN a zároveň se nám podařilo prosadit e, velmi udržitelný přístup, pokud jde o migraci. Jedné věci e, lituji e, operace Sofie se tedy snažila zakročit proti pašerákům lidí, zabavovat jim lodě na moři. Já lituji pouze toho, že eh, členské státy v radě se rozhodly, že tedy eh, tato činnost ve středu zemní moři nebude posílena. Já si myslím, že eh, díky tomu by naše činnost byla mnohem důvěryhodnější. To znamená, že doufám, že v příštích týdnech a měsících tedy dojde k určitým krokům, které eh, posílí eh, tuto oblast, protože je to potřeba jak pro bezpečnostní situaci v Libii, tak také proto, abychom mohli efektivně bojovat proti eh, sítím pašeráků v oblasti Středozemního moře. A v neposlední řadě někteří z vás eh, zmínili určité kritické poznámky, eh, které se týkaly toho, že by tedy mohlo dojít k militarizaci evropské bezpečnostní a obrané politiky. Ráda bych naprosto jasně řekla, že cesta Evropské unie k bezpečnosti nikdy nebyla agresivní. Jak někteří z vás řekli, vždycky to bylo tak, že Evropská unie byla nejúspěšnějším mírovým projektem v historii. Podařilo se nám překonat naše vlastní konflikty, krize a na základě této zkušenosti se snažíme pomáhat našim partnerům. Snažíme se doprovázet naše partnery eh, při hledání eh, demokratických řešení založených na lidských právech. Já každý den zažívám to, co tedy příslušníci evropských jednotek, hm, civilní policejní eh, složky, co tedy dělají v rámci našich misí. My se snažíme podporovat demokratické instituce našich partnerských zemí, tak abychom vytvářeli instituce, které budou schopni eh, tedy vládnout demokraticky, zavádět demokracie, demokracii, eh, doprovázet mm, mise OSN vytvářet mír. Eh, budou to tedy instituce, které budou dobře fungovat v oblasti bezpečnosti a obrany. Já jsem tedy v nedávné době byla v takových obtížných oblastech, jako je Mali, Niger nebo eh, Středoafrická republika, ale my si musíme uvědomit, že eh, tyto, tyto země tedy budou čelit velmi závažným bezpečnostním eh, hrozbám. Naše zásada je to, že tedy nechceme nikdy zabíjet, nechceme postupovat agresivně. Někdo z vás zmínil eh, prvek strategické autonomie, to je přesně to, o co nám jde. Nám jde o to, abychom tedy byli autonomní eh, v naší roli eh, mírotvorného hráče. Tento kompas může být tady velmi užitečný v navigaci v našem velmi obtížném prostředí eh, během nadcházejícího eh, mandátu. Eh, Tady budu se těším na spolupráci s vámi. Doufám, že se nám podaří těch pět let co možná nejlépe využít. Děkuji. La discussione è chiusa. Děkuji moc krát. Tato rozprava je nyní u konce. A jdeme na další bod kterým je prohlášení místo předsedkyně komise Vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnost o situaci ve Venezuele. Takže paní Mogherini, máte opět slovo. Děkuji. Lidé ve Venezuele stále čelí dramatické situaci. Humanitární situace je tristní a den ze dnem se zhoršuje. 7 milionů lidí ve Venezuele potřebuje nějakou pomoc. 3,7 milionů trpí podvýživou podle UNHCR a FAO. 4 miliony Venezuelanů už uprchli ze země za poslední čtyři roky a budoucí prognózy říkají, že toto číslo bude nadále vzrůstat. Regionální dopad této krize je masivní, a to i na stabilitu regionu. Pokud jde o politickou frontu, vláda svévolně zatkla mnoho členů Národního schromáždění a zbavila je parlamentní imunity. To je případ kapitána eh, Arvala, který byl zajat venezuelskými bezpečnostními složkami a jeho případ je pro nás všechny šokující. Okamžitě jsme eh, požádali o důkladné a nezávislé vyšetřování, které by přivedlo zodpovědné ke spravedlnosti. Ve zprávě eh, Vysokého komisaře pro, OSN pro lidská práva se také potvrzuje to, co jsme už věděli velice dobře. A sice, že ve Venezuele se často a závažně porušují lidská práva. Eh, podporujeme jak zjištění z této zprávy, tak především doporučení. Zrovna dnes jsem vydala prohlášení jménem všech 28 členských států, že jsme připraveni pomoci Vysokému komisaři OSN pro lidská práva ve snaze postarat se o to, aby základní práva všech Venezuelanů byla plně ochráněna. Ve světle této zprávy jsme také ochotni začít pracovat na zacílených opatřeních eh, proti těm členům bezpečnostních složek, kteří se dopouštěli mučení a dalších závažných porušování lidských práv. Řešení nouzové humanitární a sociální situace eh, je naléhavě potřeba a už mělo dávno přijít. V minulých týdnech se něco začalo hýbat na diplomatické frontě. Na Barbadosu byly opět zahájeny hovory a eh, probíhají eh, právě teď. Víme, že cesta k přechodu k demokracii je plná překážek. Nicméně poprvé po mnoha měsících, ne letech, se možná objevil opatrný krok správným směrem, směrem k mírové a demokratické transformaci. A to pomocí svobodných a důvěryhodných prezidentských voleb. Jsem hrdá na klíčovou roli, kterou se hrála v tomto ohledu Evropská unie tím, že dala šanci diplomacii. Když se zdálo, že jedinou eh, jedinou hrou, která, kterou je možné hrát, je násilí. Hrou velice riskantní pro Venezuelu i pro její okolí. Jsme trvali na tom, že neexistuje vojenské řešení této krize a že jakýkoliv výsledek musí být mírový a demokratický. Proto jsme vytvořili mezinárodní kontaktní skupinu na počátku letošního roku, kde jsou zastoupeny čtyři latinskoamerické země a minulý týden se připojila, požádala o připojení pátá země z tohoto regionu. Tato kontaktní skupina neměla nikdy hrát zprostředkovatele v těchto hovorech. Víme, že zprostředkování v, v hovorech takto složitých nemůže provádět skupina a samozřejmě víme velice dobře, že podmínky pro zahájení opatření mediace vůbec nebyly naplněny v době, kdy tato kontaktní skupina vznikla. Takže ta skupina nebyla založena za účelem mediace, to jsme vždycky říkali v tomto sále velice jasně. Cílem této kontaktní skupiny bylo přispívat k nastolení podmínek pro to, aby byla zahájena mediace a to důvěryhodným způsobem a ve správném rámci. A to v době, kdy se zdálo, že eskalace je zcela nevyhnutelná. Dnes po měsících kvalitní práce a za tu bych chtěla poděkovat kolegům, jak ministrům zahraničí latinskoamerických zemí, tak evropských zemí, ale také všem členům našich týmů, kteří na tom pracovali doslova ve dne v noci a vložili do toho mnoho úsilí. Takže po mnoha měsících práce vznikl prostor k vytvoření demokratického a mírového řešení. V těchto měsících byla role kontaktní skupiny uznána všemi stranami uvnitř Venezuely, v okolním regionu i na mezinárodní půdě. Já jsem osobně komunikovala se všemi mezinárodními protějšky z Ameriky, z Ruska, z Čína, z Vatikánu, z Kuby, z CARICOM a z Limské skupiny. Zástupci eh, z kontaktní skupiny eh, se setkali během návštěvy v Caracasu se všemi stranami ve Venezuele. Eh, A to na nejvyšší úrovni počínaje Juanem Guaidoem, Nikolasem Madurem, spojenými národy, hlavními politickými stranami, ale také občanskou společností a katolickou církví. Tato práce byla zásadní pro to, aby se mohla otevřít prostor pro politické řešení. Nesmíme ale rozhodně brát za hotovou věc, že to politické řešení opravdu bude nalezeno. Nicméně při nejmenším jsme zastavili eskalaci vojenského násilí na obou stranách a dali jsme šanci politickému řešení. Proto jsme všichni před několika měsíci na schůzi kontaktní skupiny v Kostarice souhlasili s tím, že zintenzivníme e, naše politické úsilí a komunikaci s relevantními aktéry. Takže ten proces, který začal, je nesmírně křehký Nicméně právě proto musíme dělat vše, co je v našich silách, abychom doprovázeli a podporovali hovory na Barbadosu. Mírový přechod k demokracii musí přijít uvnitř Venezuely, nemůže být vnucen zvenčí. Nicméně my musíme tento proces všemi dostupnými prostředky usnadňovat, jako to už několik měsíců činíme. A musíme si říkat naprosto jasně, že tato země potřebuje nové prezidentské volby které by proběhly spravedlivě a důvěryhodně a kandidáti musí mít rovné podmínky. Venezuela potřebuje také oddělení složek moci, což by mělo začít uznáním výsad Národního schromáždění a imunity všech jeho poslanců. Mezi zásadní prvky eh, důvěryhodného procesu patří tyto, jak jasně vyvstalo z našich hovorů, aby zásadní státní instituce jako nejvyšší soud pracovali pro všechny občany v Venezuele a to nestranně. A zejména je třeba zrevidovat a vyvážit složení Národní volební rady. Za druhé, aby všichni kandidáti měli možnost se účastnit voleb se stejnými právy a bez arbitrárních omezení. Za třetí, aby eh, se aktualizoval seznam voličů a aby byli zahrnuti i mladí voliči a venezuelané v zahraničí. A za čtvrté, aby eh, celý volební proces monitorovali mezinárodní pozorovatelé, nikoli pouze v samotný den voleb. Evropská unie a Mezinárodní kontaktní skupina jsou připraveni pomáhat v průběhu celého procesu voleb, jestliže jednotlivé strany požádají o naši podporu a jestliže se to do této fáze vůbec dostane. Teď jsme patrně v nejdelikátnějším okamžiku, kdy by mohlo nastat mírové a demokratické řešení. Teď je ta chvíle, kdy musíme dělat, co je v našich silách, abychom posílili tento křehký proces a naplnili tak aspirace Venezuelanů. Nepřestáváme věřit, že je třeba uchovat určitou míru tlaku. Venezuelský režim si musí uvědomit, že status quo zkrátka nepřipadá v úvahu. Je neudržitelný, neslouží zemi, neslouží občanům, ani regionu, ani světu. Dnes naším prohlášením 28 členských států jsme jasně připomněli a cituji, že v případě, že z probíhajících vyjednávání nevyplynou žádné konkrétní výsledky, Evropská unie rozšíří svá zacílená opatření. Zároveň jsme znovu objasnili, že, cituji znovu, tato opatření je možné odvolat v případě, kdy dojde k vatatelnému pokroku směrem k obnovení demokracie, právního státu a lidských práv ve Venezuele. Mezitím budeme prostřednictvím kontaktní skupiny eh, dále pracovat ve spolupráci s OSN, abychom zajistili úplný přístup humanitární pomoci eh, bez jakýchkoliv místních omezení. Vítáme pokrok, který nastal v tomto směru a na který jsme tlačili v těch uplynulých měsících a ke kterému patří také jmenování humanitárního koordinátora OSN. Od počátku krize byla Evropská unie největším humanitárním dárcem ve Venezuele eh, samotné i v okolních zemích regionu. Podporujeme i nadále politicky a finančně všechny regionální a mezinárodní aktéry, kteří řeší eh, migrační krizi. Počínaje psychickým procesem, což eh, se eh, nebude nějak měnit, musíme i nadále být velice aktivní v humanitární pomoci. Ale kromě humanitární pomoci máme také odpovědnost za to, abychom doprovázeli Venezuelu na mírové cestě směrem k demokracii a na, na cestě ven z krize. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. A nyní za politické skupiny Paolo Rangel za EPP. Minutu a půl. Děkuji. Děkuji, vážený pane předsedo, za zásadní na počátku tohoto mandátu eh, Považuji to, abychom měli jasnou a jednoznačnou pozici vůči humanitární a politické krizi ve Venezuele. Je zásadně, aby parlament odsoudil systematické porušování eh, lidských práv, mučení, vraždy, politické persekuce a tak dále. Ehm, vše zaměřené vůči oponentům Madurova režimu. Ehm, a ehm, také i od eh, neuznávání parlamentních imunit, eh, omezování svobody projevu, eh, včetně útoku namířený vůči Juanu Hajdovi, představiteli, předsedovi Národního schromáždění. Je proto zásadně, abychom apelovali na úřady vládnoucí, aby zajistili dodávky léku, eh, potravin a podobně, aby ne pokračovalo eh, hladovění a podobně, aby eh, také další státy EU e dokázaly pomoci zaangažovat se Španělsko, Portugalsko a další, protože se dá předpokládat dá další ehm, migrační krize a také z hlediska vztahu vůči Rusku a Kubě. Eh, musíme podporovat mírový proces eh, a zároveň je nezbytné, aby tam proběhly demokratické otevřené volby. Děkuji. Děkuji. A za socialisté demokraty eh, pan Javier López. Jedna minuta. Děkuji moc krát, pane předsedo. Vážená paní vysoká představitelko, souhlasíme s vaší analýzou, co se týče situace ve Venezuele, ale dom, domníváme se, že nyní je potřeba projevit solidaritu s venezuelským lidem, protože jediné možné východisko je východisko vyjednané, demokratické a mírové, tedy svobodné a spravedlivé volby, ve kterých mají rovné příležitosti všichni političtí aktéři, volby, které by byly monitorované mezinárodním společnostem společenstvím. Nyní eh, je potřeba si uvědomit, že máme pozitivní očekávání, protože eh, v Barbadosu eh, za asistence Norska probíhají vyjednávání. Nyní je také pravá chvíle na to, abychom si posvítili na to, co se ve Venezuele děje. To utrpení ve Venezuele už je stvrzeno zprávou vysokého komisaře. Eh, mučení, zabíjení, eh, beztrestnost, která si žádá reakci a také porušování ekonomických a sociálních práv, které si žádá humanitární pomoc. Proto my všichni chceme si dnes eh, posvítit na ten jediný možný způsob, jak se z toho dostat a uvědomit si, jakým utrpením prochází venezuelský lid. Když teď máme na obzoru to politické řešení, tak je to díky Evropské unii, která na tom má zásluhu. Mhm. Děkuji za Renew Europe místo předsedkyně Hrancová. Děkuji, pane předsedo, paní vysoká představitelko. Zítra je Mezinárodní den trestního práva a tento parlament vyslal jasný signál. Nebudeme tolerovat, aby se ve Venezuele porušovala lidská práva je na čase, aby Evropská unie zaujala mnohem pevnější pozici vůči diktatuře a aby rozšířila zacílená opatření, včetně možnosti sankcionovat státní e, ropné firmy. Říká se, že Maduro je e, ochotný vyjednávat, ale já se ptát, jak je možné na jedné straně vyjednávat a na druhé straně zároveň zavírat, mučit a zabíjet lidi, kteří jsou proti vládě. Jak je možné eh, chtít dialog a zároveň persekuovat ty, eh, se kterými o ten dialog údajně usilujeme? Takže nic si nenalhávejme. Maduro eh, používá stejné triky jako vždycky. Říká, že je ochoten vyjednávat, aby získal čas. A my musíme získat, co je v našich silách, abychom zajistili, aby se Maduro skutečně zavázal k dialogu a aby se krize krize vyřešila mírovým způsobem. Děkuji vám. Děkuji.